Αρχίζουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου στην έκθεση Μπροκ και Γκολτιέρη. Vysvětlení eh, hlasování napřed zpráva Brok eh, Gatieri, paní Uvěr, jedna minuta. Juhataja, Euroopa ühises tegutsemises on väärtus. Euroopa saab põhimõtteliselt või Eurotsoon saab põhimõtteliselt společná akce je velice eh, důležitá. Eurozona se může ubírat jen dvěma směry. Buď eh, se posílí, anebo eh, může skolabovat. Za stávající ekonomické situace potřebujeme reagovat rychle. Podpora stabilizačního mechanismu byla z mé strany a také jsem to podpořila, protože takto máme vytvořený právní rámec pro implementaci tohoto mechanismu. Děkuji. Paní Harkin, minuta. Děkuji, pane předsedo. Včera jsme hlasovali o stabilizačním mechanismu. Pozměňovací návrh 33, který by dal um, možnost um, toto udělat, byl stažen. Evropský parlament a Evropská rada nechtějí přijímat tvrdá rozhodnutí. Ano, jsou to tvrdá rozhodnutí, ale jde nám o to, zda uspěje eurozona nebo neuspěje. Měli bychom jednat jasně a nestrkat hlavu do písku. Máme zde eh, krizi bankovního sektoru, hypoteční krizi, máme eh, krizi s veřejnými financemi. Eh, naše země je v obrovském dluhu a občané nebo banky nemají dostatek dohledu a jednají jako kasino a jejich dluhy se stávají občanským dluhem a e, dluhy veřejných financí se stávají dluhem občanů. Je zapotřebí, abychom měli vhodná opatření. Irští občané očekávali, že s tím něco uděláme. Nikdo ale není připraven čelit realitě. Dluhy nejsou udržitelné. Bude docházet k tomu, že státy budou potřebovat peníze, aby toto sanovali. Paní mám jedna minuta. Arvoisa puhemies, pysyvän kriisinhallinnan... Děkuji, pane předsedající. Potřebujeme stálý mechanismus pro řízení krizí v Evropě, tak abychom dokázali zabránit nebo alespoň řešit budoucí hospodářské krize. Situace se zhorší, pokud nebudeme postupovat dostatečně pečlivě a je politování hodné, že tento mechanismus je plánován jako Eh, struktura mimo eh, instituce EU. Měli jsme být zapojeni do plánování těchto věcí v co možná největší míře. Nicméně je dobré, pokud země jako eh, Švédsko, Británie, které stojí mimo eurozónu, kdyby se na tom také mohly účastnit, potřebujeme efektivnější koordinaci hospodářských politik v Evropě a pokud jsou uvalovány sankce, tak je třeba, aby o nich rozhodovala komise. Sankce by měly být automatické, eh, bez jakéhokoliv vyjednávání předem. Děkuji, pan Hamon, na jednu, Amon, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Myslel jsem, eh, že po 12 letech tady v parlamentu už nic nepřekvapí, ale šokoval mě tón, který použil pan Brok, když včera představoval svoji zprávu. A co mne šokovalo, eh, nebyla arogance či odpojenost od reality či od veřejného mínění, ale spíše to, že tolika slovy říkal, že je třeba zabránit eh, řádnému postupu revize smlouvy, protože jinak by mohlo dojít k referendu v některých členských státech. Eh, tady se tedy nějak nezakrývá pohrdání voličem, které dnes v Evropě tak běžné čili veřejné mínění a e, názor voliče, e, nikoli jako něco, co musíme vzít v potaz, ale jako překážka, kterou je třeba překonávat. E, musím se vzpomenout na poslání ve východním Berlíně, možná by tenkrát bylo, bývalo lepší prostě to rozpustit a zvolit, zvolit nové zástupce. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jedním z problémů, z hra těch problémů eh, měny, na které se účastní více zemí s různým hospodářským cyklem v různé fázi, je, že ono je sice hezké mít eh, stejné úrokové míry, eh, pokud ovšem, ale přitom rozhodnutí o výdajích se liší. A pak to tak dopadá. Vidíme, jaké má eurozóna problémy. Ale kromě toho si vlády musí uvědomit, že není možné mít vyšší výdaje, výdaje než příjmy. Jakmile se to vlády uvědomí, Prostě pokud to, si toto vlády nevědomují a neřídí se eh, právě dle rozpočtové disciplíny a řádného hospodářského řízení a zprávy, tak tím dostávají ostatní do potíží. Musíme mít jasno v tom, že pokud eh, jsme členy eurozóny, tak eh, a platí to i pro, pro státy stojící mimo eurozónu. Chceme silnou eurozónu, chceme um, obchodovat s těmito zeměmi, nepotřebujeme slabou měnu, ale je třeba, aby tyto státy si řešily své vlastní problémy a nespolehly na, na jiné. Eh, přeji hodně štěstí eurozóně, ale prosím vás, eh, neutrácejte vlády více peněz, než kolik máte ve státní pokladně. Děkuji, pane předsedající. Rád bych vyjasnil za Evropskou konzervativní a reformistickou stranu, že jsme pro stabilizační mechanismus, který byl takto ustanoven. Ale hlasovali jsme proti zprávě pana Broka a Gualtieriho, protože toto stanovisko se neřídilo eh, linii rady. To, co si přála tato zpráva, bylo, aby Evropský parlament a komise interferovali s mezivládním mechanismem a takovýto mechanismus má být in, mezivládní, protože se jedná o obrovské částky peněz, které jsou takto využívány. A národní ministři jsou zodpovědní národním parlamentům, což je správný způsob a správná metoda zodpovědnosti. Za eh, této eh, krize musíme říci, že to není problém eura, ale problém vlád, které vynakládají příliš mnoho z peněz daňových poplatníků. Děkuji. Nyní ke zprávě pana zásady, pan Kamal. Pane Kamale, máte slovo. Děkuji. Vítám tuto druhou fázi nebo závěry druhé fáze dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy o otevřeném nebi. Je to průlom, ale přáli bychom si větší liberalizaci a opustit protekcionismus, který ještě brání tomuto průmyslu v mnoha oblastech je zapotřebí, aby Spojené eh, státy opustily některé bariéry vůči eh, ostatním podnikům, aby tak eh, pasažéři měli větší prospěch z těchto dohod o volném neby eh, paní Jackie Foster je skutečným expertem v této oblasti, zabývala se leteckou dopravou a pracovala v dopravním výboru, ale myslím, že je velice důležité, abychom nejen pokračovali a snažili se o další liberalizaci nejen mezi EU a Spojenými státy, ale také s novými trhy v Asii. Také vítám dohodu mezi EU a Větnamem. Potřebujeme mít lepší přístup na tyto nové rostoucí trhy eh, ve světě. Děkuji. Pan Arlaki. Není přítomen. Pan De Angelis k zprávě Balcány. Pan De Angelis má jednu minutu. Děkuji, pane předsedající, především bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Balcány za vynikající práci. Jsou tu čtyři eh, prvky, které považuji za zásadní v této zprávě. Za prvé, obecně jedná se rozpočet EU a redistribuční povahu eh, tohoto rozpočtu, protože je základem solidarity. Za druhé, specifický plán zaměřený na využití nevyužitých prostředků, které jsou ještě velké v oblasti eh, soudržnosti a je třeba je využít, ne je zrušit, jak by si přála rada. A za třetí je třeba eh, posilovat možnost eh, dalšího výhledu na základě dosavadní zkušeností, za čtvrté žádat komisi, aby se vytvořily nové zdroje. Nové zdroje musí být zaměřeny na to, abychom bránili důsledkům krize konkrétními uh, Eh, snahami politik zaměřených inovací, výzkum a ekonomický rozvoj, produkční rozvoj a rozvoj zaměstnanosti v EU. Pan Jakolino. Děkuji, pane předsedající. V tak významné chvíli dokument tohoto typu, který byl dnes schválen, samozřejmě se řídí rozumem a zdravým rozumem především. Podpořit strategii EU 2020 je projevem nejen důvěryhodnosti, ale také konzistentnosti jednání Evropského parlamentu. Některá kritéria a zásadní linie ale ještě potřebují posílit a rozpracovat na základě priorit eh, jednotlivých zásahů. Dnes v takto citlivou chvíli kdy zejména ve Středomoří, ale v Japonsku jsou potíže eh, se potíže rychle rozvíjejí, je zapotřebí, aby Evropský parlament jednal s autoritou, aby byl důvěryhodný, aby byl schopen odpovídat tak, abychom podporovali konkurenceschopnost, udržitelnost a, a inteligentní řešení. Pan Borgesio. Děkuji, pane předsedající. Mám za to, že v takto citlivou chvíli, jak uvedl kolega ohledně financí členských států, měli bychom eh, varovat před eh, výdaji, o kterých se hovoří v rozpočtovém výboru a to je velice jasný příklad. Já bych k tomu mm, řekla, že to je přímo eh, ostuda, kdybychom schválili tak obrovské prostředky na Dům evropských dějin protože tu budovu Eastman už máme v našem majetku, ale na rekonstrukci se očekává 27 až 31 milionů eur. A více než 3,3 miliony jsou jen na projekty. Pak tam jsou různé trvalé náklady. 50 osob tam má pracovat za 3,2 miliony eur, 2 miliony na ostrahu, jen tedy na správu 13,45 milionů eur. Já si myslím, že bychom měli jít příkladem jako instituce a e, ne e, přijímat takto um, okaté výdaje. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi tři poznámky k rozpočtu pro rok 2012. Za prvé je dobré, že se zavčas zabýváme rozpočtem pro rok 2012. A to proto, protože za druhé eh, takovou tragédii, jako se odehrávala v souvislosti s rozpočtem pro rok 2011 mezi parlamentem, radou a komisí, už nechceme opakovat. A za třetí jsem hrdý na to, že Evropský rozpočet si vyjde bez půjček a doufám, že tomu tak bude i nadále. Děkuji. Děkuji, dostáváme se k zprávě Matěje Paniovi. Aitäh, Děkuji, pane předsedající. Zákona migrace sehrává důležitou roli v rozvoji evropského hospodářství a posilování naší konkurenceschopnosti. Jedním z problémů je otázka právního statutu migrantů, respektive to, že takovýto status chybí a může to vyústit diskriminaci. Situace, kde v 21. století stále ještě dochází k otroctví, eh, přece není normální. Eh, všichni na trhu práce by měli mít zaručeno rovné zacházení. Tato zpráva obsahuje ustanovení, která zatím v právním řádu chybí a proto jsem podpořila vytvoření příslušného právního rámce pro tuto oblast. Je to podle mě nesmírně důležité. Děkuji. Pan Antonioci. Děkuji, pane předsedající. Administrativní zjednodušení a usnadnění přístupu k informacím, důležitým informacím, jsou vhodnými nástroji k tomu, aby trh práce v Evropské unii byl přitažlivější pro pracovníky z třetích zemí. Ustanovení jednotného, eh, jednotné žádosti, která bude umožňovat jak povolení k pobytu, tak výkon práce, a to prostřednictvím jednoho administrativního úkonu, bude harmonizovat a zjednodušovat stávající normy v členských státech. To bude usnadňovat a zvýkonňovat celou proceduru jak pro zaměstnavatele, tak pro pracovníky a budeme zároveň se zaměřovat také na legalitu práce a povolení k pobytu. Navíc tento postup umožní, abychom omezili nerovnost eh, zacházení mezi občany EU a neobčany EU. Proto jsem hlasoval pro zprávu paní Mathieu. Paní Beňová, prosím. Děkuji velmi pěkně, pan Děkuji vám, pane předsedo. Hlasovala jsem proti schválenému návrhu směrnice. Domnívám se, že je důležité aplikovat jednotný postup při vyřizování pracovních povolení a povolení k pobytu. Je nutné vytvořit jednotný soubor práv pro e, příslušníky třetích zemí, kteří legálně pobývají a pracují v EU je nezbytná transparentnost při přijímání rozhodnutí kompetentních vnitrostátních orgánů při vyřizování žádostí. Má to velký vliv na životy daných osob, měly by být posuzovány co nejobjektivněji. Rovné zacházení by mělo být všude v eh, oblasti sociálního zabezpečení a práva by měla být zaručena této směrnici tato práva ale nebyla zahrnutá a proto se domnívám, že není dobré, že tuto směrnici pravicové strany schválili. Děkuji. Děkuji. Eh, přesně se udržela řečnickou dobu. Arvoisa puhemies, ensinnäkin tämä lupa, eli samat oikeudet ja kohtelu ulkomaalaisille työntekijälle on hyvä lähtökohta. Meidän... Tady jde o práva, eh, práva zahraničních pracovníků, eh, přistěhovalců v Evropě a o zaručení rovného zacházení. Je to dobrý začátek, dobré východisko. Měli bychom mít jistotu, že eh, jsou lidé stejně placeni za stejnou práci, že mají rovný přístup službám a podobně sociálního zabezpečení. Čili je to dobré východisko, nicméně eh, přetrvávají některé problémy. Jsme zapokojeni například článkem 3 konkrétně a jeho jednotlivými odstavci. Musíme mít na paměti, že také existují sezónní pracovníci, pracovníci na částečný úvazek a nyní se zdá, že tedy zaručujeme rovný přístup eh, k právům eh, pro všechny tyto kategorie osob. Já se nejsem jist, že to je vhodný přístup. Zároveň bychom se měli snažit omezit byrokracii s tím spojenou. Děkuji. Nyní pan Jan. Děkuji, pane předsedo. Já plně souhlasím s těmi kolegy v Evropském parlamentu, kteří říkají, že je třeba zaručit rovné zacházení zaměstnancům z třetích zemí, kteří u nás pracují déle než jeden rok. Také souhlasím s tím, že zaměstnanci, kteří jsou v Evropské unii méně než 6 měsíců, že se s nimi musí zacházet nerovně, co se týče příplatku pro rodinu a expatriační příplatek. Je ale důležité, aby tyto os- i tyto osoby byly pojištěné, eh, měly zdravotní pojištění, pojištění proti nehodám. Příplatky eh, v souvislosti na věku jsou součástí mzdy a měly by být možné je přenášet podle článku 883 a bylo by to možné omezit pouze tehdy, pokud si to třetí země přeje a provádí to. Děkuji. Děkuji. Zdá se, že pan Fox také žádal o slovo o zprávě Balzány, už předchozí, bohužel jsme ho vynechali omylem, takže pane Foxy, ke zprávě Balzány, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já vítám skutečnost, že se začínáme připravovat na rozpočet pro 2012 v tak rané fázi. Eh, tím pádem bude čas na to vše promyslet a projednat. Jedna z věcí, o které hodně hovoříme v Evropské unii a zde v Evropském parlamentu, je otázka solidarity. Eh, často eh, s potěšením vykazujeme solidaritu vůči nejrůznějším skupinám obyvatel. Bych byla ráda, kdyby parlament vykázal solidaritu s našimi daňovými poplatníky, protože zatím se nám to nedaří. V této době úsporných balíčků se musíme chovat zdrženlivě, musíme jít příkladem a měli bychom zmrazit platy a příplatky všech poslanců a zaměstnanců Evropského parlamentu v roce 2012 a, a také bychom měli upustit od plánu eh, Domu Evropských dějin, který bude stát, jehož vybudování bude stát miliony a pro který neexistuje žádný dlouhodobý plán financování. Jistě to nakonec padne na bedra daňové poplatníka také. Děkuji, pan, eh, pan de Angeliske zprávy Šváb, prosím. Je tady De Angelis? Ohledně kterého usnesení, hm, pane předsedající, ke zprávě pana Švába. Děkuji za slovo. Fragmentování norem eh, u práv spotřebitelů jsou překážkou pro nákup a prodej přeshraničního typu. Je to problém i pro vytvoření skutečného vnitřního trhu. Věřím, že návrh směrnice, který dnes byl vrácen do výboru pro další doplnění, může poskytnout jasný právní rámec pro práva spotřebitelů. Děkuji. Pan Antonioci. Děkuji. Tato zpráva navrhuje revizi stávající čtyř směrnic, aby byla ukončena fragmentace norem, která eh, blokuje dokončení eh, vnitřního trhu. Cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu pro spotřebitele i podniky tím, aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v trh a neochota podniků působit přeshraničně. Návrh je komplexní, má celou řadu aspektů, byly přeskoumány a prodiskutovány a diskutovány od minulého, tedy francouzského předsednictví za eh, za pana Baroza, za paní Reding. Ještě toto nebylo chápano jako dogma a proto jsme se vydali správným směrem zaměřené harmonizace. Třeba, že nejsem plně spokojen s výsledkem, podle mne je skromný. Je to plot eh, kompromisu, který je slabší, než bych si přál. Nicméně doufám, že to bude dobré východisko pro <coughs> další rozvoj. Proto jsem podpořil tuto zprávu. Pan Lavia. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Pane předsedající, kolegové, tento text je výsledkem dlouhé cesty zahájené v roce 2008. Středem je spotřebitel a jedná se o nákupy učiněné přeshraničně. Evropské orgány se musí snažit o to, aby lépe fungoval vnitřní trh, aby narůstala důvěra spotřebitele a aby byly podporovány naše podniky. Tato směrnice, o které jsme dnes hlasovali, se zaměřuje na čtyři směrnice, které jsou v současnosti v platnosti a zaměřuje se na harmonizaci stávajících norem v různých právních aktech, abychom předešli právní fragmentaci, která bohužel příliš často je překážkou jak pro podnikatele, eh, kteří tak nemohou být dostatečně kompetitivní, tak pro spotřebitele. Z těchto důvodů jsem podpořil eh, tuto zprávu. Kyria jen lepto. Pan Komi. Pan Repo. Arvoisa, arvoisa puhemies, direkt. Vážený pane předsedo, Obnova směrnice na ochranu spotřebitelů byl dlouhodobý a náročný proces. Jde zde o otázku úplné harmonizace. ale to by oslabilo právní ochranu občanů severských zemí a nebylo by to v souladu se smlouvami. Protože ve smlouvách se říká, že je třeba zaručit pokud možno vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Proto musíme vždy zohledňovat, že jsou zde trhy pro spotřebitele a ne naopak. Spotřebitelé i podniky by měly mít možnost využívat jasně eh, formulované legislativní návrhy. A proto by bylo vhodné tuto směrnici ještě jednou vrátit do výboru, tak jak se zde stalo. Děkuji. Děkuji paní Jatemaky, jedna minuta. Sisämarkkinoita on tähän saakka kehitetty erityisesti suurten yritysten ehdoilla. Co se týče vnitřní, vnitřního trhu, Eh, tak eh, se pohlíželo na zájmy velkých podnikatelů, ale musíme se zaměřit nyní na malé a střední podniky, tak aby spotřebitelé mohli prosazovat svá práva. Ten návrh byl přijímán rozdílně. Například ve Finsku bylo prohlášeno veto, protože kdyby se to takto přijalo, došlo by k podkopání finských eh, směrnic na ochranu spotřebitele. Daný dokument také není dobře čitelný a mnohé z původního znění bylo vypuštěno. Text neznamená velkou výzvu, ale musíme říci, že tento text je skutečně uh, velice náročný na porozumění. Takovéto směrnice by měly být formulováno tak, aby jim spotřebitelé rozuměli. Děkuji, pan Takula, jedna minuta. Arvoisa puhemies, tässä jo edellä. Vážený pane předsedo, již dva Finové zde promluvili na toto téma k otázce této směrnice. My Finové a občané ze severu si samozřejmě nepřejeme oslabení ochrany spotřebitelů. To by oslavilo i aktivity v těch zemích, které ještě nepokročily tolik ku předu. Samozřejmě je dobré, že to bylo vráceno zpět do výboru, protože jsou zde problematické body, hlavně co se týče mikropodniků. Dovolte mi uvést dva body, které jsou důležité důležité pro zpracování v výborech, to je bod 18 a 117. K tomu lze říci toto. Na severu Finska například existují podniky působící v cestovním ruchu. E, možnosti pro jejich aktivity by tato směrnice oslabila. Víme, že mnozí rezervují své hotely teprve, když už se vydají na cestu a musíme zajistit, že i takovéto rezervace budou zajištěné, ale není vždy možné rezervovat faxem nebo e-mailem. Měli bychom zohlednit jednotlivé možnosti daných zemí. Pan Jár, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že přístup harmonizace roztříštěného přístupu ochrany spotřebitele je vhodná cesta. Jde také o to, aby spotřebitel měl určitý evropský pocit práva, měl všude v EU stejnou jistotu, když uzavírá obchody nebo něco nakupuje nebo nabývá. Neznamená to pouze jistotu pro spotřebitele, ale i pro výrobce. Velice mě těší eh, zlepšení v oblasti informování v eh, takzvaném podomním prodeji a takzvaném prodeji na dálku. Při dalším projednávání a jsem velmi rád, že tato zpráva byla opět vrácena eh, do výboru. Bychom měli dbát na toto. Když hovoříme o výrobcích, o producentech, nejsou to pouze velké koncerny, ale jsou to třeba i malé rodinné podniky. A eh, jejich administrativní zátěž by neměla být přehnaná. Pan Fox. Děkuji, pane předsedající. Když se mě mý voliči ptají, jaký je hlavní přínos toho, že jsme součástí Evropské unie, vždy odpovídám, je to volný obchod, který máme nastaven mezi jednotlivými zeměmi a také ten jednotný vnitřní trh, který se snažíme dokončovat. Proto vítám směrnici o právech spotřebitele. Vítám ji proto, že je to o jakkoliv drobný, ale přece jen krůček směrem dokončení jednotného vnitřního trhu. Přinese to prospěch spotřebitelům, malým a středně velkým podnikům, zlepší to prodej po internetu a přeshraniční obchod. Ale musím říct, že tato směrnice vznikala velmi dlouho a ten pokrok je pouze, pouze mírný. Takže já bych apeloval na komisi v tom smyslu, že potřebujeme rámec pro dokončení jednověčního trhu oproti těm navzájem nepropojeným iniciativám, které se nyní, se kterými se nyní přichází. Děkuji, pan Ovír. Paní Ovír. Děkuji, pane předsedající. Harmonizovaná, směrnice o harmonizování, eh, pardon, směrnice o harmonizaci práv spotřebitele v Evropě je velice důležitým krokem směrem k dokončení jednotného vnitřního trhu. Tato harmonizovaná směrnice, která se která pokrývá celou řadu dílčích směrnic, výrazně zjednoduší právní rámec této oblasti a zlepší důvěru spotřebitelů zároveň podpoří přeshraniční obchod. Jde o krok směrem k potlačení roztříštěnosti trhu. Bohužel, úplná harmonizace ochrany spotřebitele zatím není možná v Evropské unii, ale jde nyní o důležitý krok směrem k zlepšení ochrany spotřebitele. Já jsem podpořila přijetí této zprávy. Děkuji. Poslední téma situace v Japonsku. Grazie. Pan D'Angelis, děkuji vám, pane předsedající. Zprávy o zemětřesení, které po několik dní už postihlo Japonsko, nás všechny nechala bez dechu vzhledem k té lidské tragédii, k níž tam dochází. Proto považuji toto usnesení za první krok k tomu, abychom eh, poskytli veškerou humanitární, technickou, finanční pomoc, kterou japonští občané budou potřebovat v následujících měsících a letech. Neštěstí v jaderné elektrárně Fukushima žádá, abychom eh, v klidu a rozvážně diskutovali o možných rizicích jádra. Musíme se lépe zaměřit na alternativní energetické zdroje. Dnes myslíme na Japonsko a do budoucnosti musíme myslet na to, aby se nemohly opakovat podobné situace ani v Evropě, ani jinde po světě. Děkuji. Uh, Chci připomenout eh, váženým kolegům, že musí o žádost, žádosti předložit ještě než začne eh, hlasování. Není to jako postup catch the eye, ale výjimečně toto dnes umožním, ale prosím, mějte to příště na paměti. Pane Rubigu, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že situace v Japonsku je pro nás pro všechny poučením. A domnívám se, že poučení ze situace v Japonsku se týká zvláště jaderných elektráren. A já zde naléhavě vyzývám radu, aby předložila v této věci návrhy. To, co zatím předložila komise, je podnětem pro to, aby pracovní skupina pro jadernou energii v Radě konečně reagovala na podněty Evropského parlamentu. Potřebujeme zde intenzivní diskusy a myslím, že pro ní nyní nazrál čas. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Obdržel jsem od pana Luigi de Magistris žádost o ochranu eh, jeho imunity eh, v rámci eh, soudní